Drazí kolegové, můžeme začít řádné zasedání našeho výboru. Máme bod 8 k projednání a sice jak přeskum aktů přenesené pravomoci a implementační opatření. Máme ta, dost máte k dispozici návrh a korrigendum, některá implementační opatření. které by měly být takovým jádrem našeho jednotného bankovního postupu. Od 25 technických standardů bylo završeno. Do dnešního dne na šesti se pracuje v souvislosti eh, s regulačními standardy eh, bylo završeno rovněž několik témat, čili celá řada věcí již byla dokončena. SBA požádala komisi, aby rozšířila, aby prodloužila uh, Eh, lhůtu eh, pro projednávání návrhů eh, pocházejících z roku 2015 do roku 2016. Z těch 19 ITS už jsme zpracovali 7 v souvislosti s článkem 7, 10 pardon, a komise by měla regulovat Eh, komise by měla regalovat. A pak tady máme dalších sedm relevantních aktů přenesené pravomoci, kterými se zaobíráněme. Je třeba, abychom i zde aplikovali příslušná opatření do průmyslového sektoru. Co se týče substat, substančního dopadu. Mm, eh, sekretariáty poskytly členům přehled těchto témat a komise nám dala k dispozici zmapování situace, čili to vše máte k dispozici. A teď bych rád eh, přivítal kolegu z DG FISMA a Izabel Vajan která pochází z oddělení pro ochranu zákazníků. A rád bych vás vyzval k tomu, abyste nám poskytli krátký úvod, ne více než pět minut. A potom dáme slovo našim členům. Prosím, pane Millero. Thank you, Mr. Chairman. Um... Děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru, dobrý den. Děkuji za možnost krátce aktualizovat situaci v oblasti schvalování tohoto balíčku opatření z úrovně 2. Jak už jste řekl, pane předsedo, komise se snaží dodržet veškeré parametry u opatření, co se týče CRD, CRD 4 a je bohužel ne vždy možné takto postupovat. Nám se to podařilo v řadě případů, ale ne vždycky. A občas eh, se objeví překážky, nedostatek dostatečných zdrojů. Jsou to dlouhé předpisy a také nastávají obsahové spory, kde máme různé pohledy pokud ve srovnání s EBOU. A také se snažíme dosáhnout tedy schody na konečné verzi textu s EBO. Snažíme se dodržet lhuty, ale skutečnost, že překlad ne vždy přichází včas, takže i to je třeba zapracovat do celého procesu. Tolik eh, k našemu obecnému přístupu. Snažíme se o maximální vstřícnost, ale Není to vždy možné z praktických důvodů. Chtěl bych se vyjádřit eh, k některým konkrétním návrhům, které sekretariat Ekonu zdůraznil. První je úprava, která je předpokládána u aktu přenesené pravomoci o míře pokrytí likvidity. A toto delegované nařízení harmonizuje legislativu na úrovni EU, kde jsou podrobné předpisy co se týče likvidity, je to, podrob, je to eh, legislativa, která byla rychle schválena a nyní vyžaduje řadu změn, které jsou jak obsahové, tak také vlastně eh, jsou tam interní úpravy, které jsou nutné u tohoto návrhu. Na úrovni komise jsme se rozhodli, než přistoupíme ke schválení této úpravy, abychom počkali na výsledek jednání návrhu STS, než začneme aktualizovat eh, tyto akty přenesené pravomoci. A kritérie pro aktiva na úrovni 2, která jsou likvidní, zahrnují i cené papíry, které jsou a také nástroje eh, korporátního dluhu je třeba rozhodnout o kritériích v rámci STS. Jak víte, to je návrh, který je předmětem trialogu v současné době. Takže jakmile to proběhne, tak eh, rozešleme nový návrh eh, do parlamentu. Druhý právní akt je RTS o hodnotící metodice pro eh, pokročila měření u operativního rizika to je před schválením. My předpokládáme schválení na konci dubna, začátku května. Končíme jednání s EBou o některých eh, podrobnostech v textu, ale věříme, že se nám podaří dodržet představu, že bychom to schválili na konci dubna. Další je RTS o pravděpodobnosti defaultu a interních metodách ratingu. I to je ve fázi interního schvalování a předpokládáme schválení koncem května, začátkem června. A poslední RTS se týká kritérií pro vnitřní toky v uvnitř skupin. Tady jsme zahájili písemnou proceduru během tohoto týdne. Takže bude možné toto schválit velmi rychle. Tolik z mé strany, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za tuto prezentaci. A nyní Izabel Bajan. Děkuji mnohokrát. Vážení poslanci, vážené poslankyně, vážení členové výboru Ekon. Jsem velmi ráda, že mohu podpořit vaši práci, pokud jde o nástroje úrovně 2, jde o legislativní návrhy, které byly zveřejněny 13. června v úředním věstníku a jsou základem bankovního nařízení, které se vztahuje na evropské banky. Eh, MLD, ECBRD vlastně představují významné doplňky a tady bych chtěla zmínit, co, je vlastně, co jsou jednotné jednotný soubor předpisů pro banky. Je, dostali jsme úkol připravit aktiv přenesené pravomoci na první, v první řadě a EBA má na starosti přípravy a předložení technických norem, jak prováděcí, tak eh, regulační. Na, my taky v rámci aktu přenesené pravomoci máme poradní funkci, poskytujeme zprávy a také eh, plníme eh, různé aspekty v oblasti dohledu a obezřetnosti. Zejména jsme prosazovali analýzu jednotlivých podnikatelských modelů u bank. Eh, pokud je o CRD a CRR, jsme celkem 133 eh, technických norem zpracovali a 49 prováděcích norem. A EBA předložila 117 technických norem až dosud a většina z nich, jak Didě vysvětlil, byly bez zbytku schváleny a zveřejněny v úředním věstníku. A kromě těchto technických norem jsme také předložili 68 zpráv o řadě témat, jako míra pákového efektu, faktory pro podporu malých a středních podniků a další. A nyní EBA chce bez zbytku dokončit první soubor pravidel, který bude předložen na konci roku. Zbývající normy z balíku CRD, CRR. A chceme vlastně prosadit regulační jednotu a jasnost po krizi. A do konce roku chceme předložit zbývajících 16 technických norem v rámci CRD, CRR a nebude žádná nová zpráva s výjimkou některých aktualizací, které budou předloženy v oblastech, kde máme sledovat vývoj po, rok po roce, zejména v oblasti ustanovení o odměňování. A EBA byla schopná dodržet harmonogram s určitými výjimkami, s určitými odklady, které jasně souvisejí s nedostatečnými zdroji ale také jinde, kde vzhledem k diskusi na s mezinárodními normotvornými orgány jsme ještě museli zohlednit některé další aspekty a bylo třeba tu problematiku důkladněji projednat a zohlednit i některé rozumné návrhy. Tedy například v oblastech, jako, jako je provozní riziko, tak jsme se obrátili na spoluzákonodárce, zda bychom neměli vlastně postoupit o krok zpět a připravit eh, nové součásti regulace, které jsou tedy předpokládány v rámci CRR. A tam se dokonce zvažuje radikální přeskum takže víme, že změny v tomto prostředí podle našeho názoru mohou znamenat poměrně vysoké náklady, aniž by ty přínosy byly odpovídající do budoucnosti. A to je vše v dopisu komise vysvětleno na konci prosince 2016. Celkově vzato dosažení prvního souboru jednotných pravidel proběhlo během čtyř let po zveřejnění textu na úrovni 1 v úředním věstníku a hlavní součásti souvisejí eh, s kvalitou bankovního kapitálu v prvním roce. A v posledních dvou letech eh, hlavním tématem pro tento výbor je soustředění se na hodnocení interních modelů podle jasného plánu, který byl zveřejněn před dvěma lety dokončíme letos tuto práci a některé normy vyžadují aktualizaci, například reporting, což je důležitý aspekt. A EBA má aktivní přístup k souboru jednotných pravidel pro banky a, a to bude vyžadovat ještě další snahu, která zde bude v následujících letech. Děkuji vám za pozornost a jsem připraven na vaše otázky. Děkuji. A nyní jménem zpravodé pana Karase přečtu jeho prohlášení, protože pan Karas osobních důvodů tu není, ale poslal nám text, je to německy, takže to přečtu německy a nejsem si úplně jist výsledkem, ale pokusíme se o to. So, eh, yes, I understand. Ano, já rozumím německy, ale složité jeho eh, mluvit. Je důležité, aby Evropský parlament mohl splnit své uh, povinnosti v souladu s přeskumy. Dnes se posiluje transparence, kterou požadují občané. A v této souvislosti máme tři otázky. Za prvé otázka EBI, která v roce 2015 a e, také na konci roku 2016 se obrátila na komisi, aby stanovila lhuty pro EBI e a tyto e, sdělení jsou k dispozici, jsou a jsou k dispozici. A ten, kdo by chtěl požádat, dohledat se EBE, eh, dohledat se příslušných eh, důvodů a co hodláme udělat proti deficit. A za druhé EBA také stanoví určité RTS a to se také týká především rizikových pozic eh, zajištěných nemovitostmi a jaké tady existují důvody, kdy EBE e předloží tyto dokumenty a doklady. Je jasné, oml Pane předsedo, já vám blahopřeji, že dokonce zvládáte složitá slova jako Oberprüfungs mandát. Takže děkuji vám za vaše blahopřání a já jsem rád, že mi aspoň někdo rozumí. A za druhé, otázky týkající se pokrytí likviditou. My tady se eh, byla přijaty právní akty prováděcí a také přenesené pravomaci. Jeden právní akt týkající se eh, okrytí likviditou byl schválen v roce 2014 a v roce 2015 se zahájilo korrigendum. Jak to vypadá s korigentem v současné době? Jaké důvody existují pro spoždění? a jak to vypadá s výpočtem LCR. Instituty potřebují jasnost. A za třetí, otázka regulačních norem. 31 regulačních aktů bylo schváleno, 9 bylo prodlouženo, 3 technické akty, které EBA předložila a které komise brzy schválí, jsou politicky relevantní, protože mají vliv na kapitál jednotlivých finančních ústavů. a e, RTS také bylo schváleno e, v e, Česká kabina se omlouvá, ale italský předseda čte německý text v těžko rozlišitelné výslovnosti. Je to text obsahující samé technické bankovní pojmy, včetně mnoha zkratek. Bohužel text nemáme k dispozici. This, this, this is was the intervention of Mr. Karas. I take the opportunity to add a specific question uh, on uh, one additional uh, final report on RTS relating to the material. Materi Potom tady máme další povinnosti podle určitého článku CRA a pak je tady také otázka t Prahu. Tím pádem by byly Prahy sníženy a tím pádem se musíme zabývat dopady tohoto snížení v souvislosti se stávajícím nařízením. Jde o to, zdali bylo ohodnoceno či provedena evaluace těchto dopadů, protože to by mělo dopady na ERB a také na standardizované postupy bank. A toto by se týkalo týkalo také kapitálových požadavků. Takže otázka zní, zdali nízké Prahy by nevedly k velkým nevhodným dopadům. To je moje otázka a nyní Pervaš bere. Děkuji. Lituji, že řada kolegů, kteří následně budou přímo zainteresováni, nejsou přítomni. Dvě hlavní otázky. Z hlediska EBA vy jste naznačil, že byl zaslan dopis komisi. Je to ten dopis, o, které, o kterém mluví pan Karas, nebo je to jiná, jiný dopis? Mělo to být zasláno v prosinci a bylo by užitečné, kdyby parlament byl informován, pokud eh, nejde o dopisy, o kterých hovořil náš zpravodaj od Marka Ras. A moje hlavní obava je v souvislosti s nahromaděním jednání. Vy jste řekl, že pokud je o RTS, o CRR čekáte jednání o STS, tomu můžeme rozumět, ale je zřejmé, že až, ať už jde o míře pokrytí likvidity, anebo u těch eh, inflow a outflow v rámci jedné skupiny, ten druhý balíček zatím eh, parlament vůbec nezačal projednávat a bude to mít dopad na celou situaci. Takže z hlediska jednotlivých subjektů, jakou právní jistotu vytvořit a a mám dojem, že se nadále staráme o akty v přenesené působnosti u legislativy, kterou vlastně už e, revidujeme. A je to dokonce víc než dojem, je to jistota. Takže tady hrozí že dojde k zmatení, k rozporům, k vyčerpání jednotlivých subjektů a to se mi zdá být argument, který je důležitý a snad to nebudeme řešit odborně, ale je to spíše politická záležitost. A když se dívám, co se stalo se Solvar 2 tak možná by stálo se poučit v této oblasti, abychom nezačali znovu se stejnou chybou. To je starat se o základy, přičemž eh, vlastně přestavujeme střechu. Pokud si mohu dovolit eh, poněkud nevhodný obrázek z oblasti stavebnictví. To je moje otázka na EBA, ale v první řadě otázka na komisi. Děkuji. Myslím, že můžete zodpovědět otázky, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se odpovědět na otázku pana Karase, na vaši otázku a také na to, na co se ptala paní Berest. Pokud jde o transparentnost, rozumím zájmu Evropského parlamentu o transparentnost a postup v jednotlivých eh, procesech, ale nemyslím si, že bychom mohli srovnávat to, co dělá EBA a komise. Když EBA zveřejňuje své záměry a to v té poslední fáze, pokud jde o vnitřní procesy rozhodování u tohoto úřadu, u nás to je trochu jinak. Když my dostáváme ty, ty návrhy, tak my máme vlastní interní rozhodovací procesy mezi rezortní konzultace a těžko zva- eh, uvažovat o zveřejnění textu před oficiálním schválením komise a zveřejněním v úředním věstníku. A my se snažíme informovat váš výbor o pokroku v jednotlivých fázích a chceme vám poskytnou tabulky a konkrétní informace o postupu u těchto věcí. Ale je to pro nás obtížnější než pro EBU zveřejňovat návrhy znění, dokud nebyly potvrzeny interně v jednotlivými odděleními a následně kolegiem. Dále k, ke konkrétním bodům. Snad se nepletu, když řeknu, pane předsedo, že jsem zmínil některé návrhy ve svém úvodním vystoupení. Tedy pokud jde o RTS, o Liquidity Coverage Ratio, jak poznamenala paní Beres, tam jsme se rozhodli vyčkat na vývoj jednání o návrhu STS. Pokud jde o body, o kterých hovořil pan Karas, je tam RTS o Advanced Measurement Approach, o tom jsem taky už hovořil. A tady doufáme, že to schválíme v dubnu květnu. U Internal Rating Based Measurement Methodology, tak i tam, tam se to, a to je to stejné a u inflows a outflows intragroup to také je vlastně v průběhu dokončování. Co se týče vašeho bodu, který jste doplnil, pane předsedo, Default Definition Threshold, tam se předpokládá to schválení v květnu. A u těch eh, některých eh, dalších bodů možná kolegyně z EBA vám odpoví. A tady chci říci, že EBA vlastně konzultovala eh, s námi dopadovou zprávu. K poznámkám paní Beres. Myslím, že to platí konkrétně. My jsme si kladli otázku o FTS Advanced Measurement Approach, který je adekvátní pro výpočet kapitálové přeměřenosti u provozního rizika. A o tom se jedná na úrovni mezinárodních orgánů a mělo by to být předmětem podstatných změn, ale stejně se nám zdálo, že je užitečné pokračovat ve schvalování tohoto návrhu, protože metodika je používána v bankách a neexistuje jistota, kdy vlastně nastanou ty změny, které se mezinárodně plánují a které potom budou transponovány do evropského práva. To vše bude trvat několik let a myslíme si, že v těch následujících dvou, třech letech, tak eh, podle současných pravidel dává smysl upřesnit, jak evropský regulátor bude pokračovat v tom, jak bude ověřovat, jak banky uplatňují postupy u provozního rizika. Poslední poznámka paní Beres, to skutečně platí, je potřeba dávat pozor, když navrhujeme nové změny pro bankovní právní rámec, abychom zjistili, jaké to má dopady. Pokud jde o pravidla na úrovni 2 a 3, přičemž eh, návrh eh, změn u směrnice CRD má měnit pouze některé aspekty této směrnice, takže některé věci budou nadále platit a ty aktiv přenesené pravomoci, které se týkají těch ustanovení, která se nezmění, musí být eh, schváleny. A pak je tu ještě nutnost bát toho, aby dokud nová pravidla nebudou schválena, tak ten eh, rámec, který v současnosti platí, byl co možná eh, nejúplnější. Tolik jsem vám chtěl sdělit, pane předsedo, a myslím, že kolega, kolegyně z EBA to, to ještě doplní. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za otázky poslanců a poslankyň. Chtěla bych eh, doplnit tři informace o RTS Mortgage Lending Value, tedy hypotéky a jejich hodnota. Je to strukturující RTS, protože má za cíl stanovit kritéria, která určí hodnotu hypotéky pro úvěr. A my jsme připravili informace pro přípravu tohoto RTS, avšak eh, také jsme definovali právní problém, protože hypotéční hodnota, která je předpokládána v článku 124, by mohla mít dopad eh, nejen na stanovení kapitálové přiměřenosti u, přímé, u přímého hypotečního úvěru podle článku 124, ale nepřímo také povinnosti tedy covered bonds v Evropě a pokud změníme zhodnocení těchto aktiv, tak se dostáváme na významné eh, trhy a tam by mohly, mohly to mít významné finanční dopady. Takže z mm, důvodu bezpečnosti jsme si nepřáli eh, vydat eh, toto RTS, přičemž jeho dopad by mohl být spojen s nečekanými dopady a důsledky. Takže jsme to chtěli vyřešit, než dokončíme přípravu RTS. Za druhé, co se týče metodiky ověřování jednotlivých modelů, provozní riziko, úvěrové riziko, tržní riziko, eh, bylo to již schváleno, zdůraznila komise, u provozního a úvěrového rizika eh, mohly se objevit určité rozšivé prvky, pokud jde o tyto modely v Bazileji a my jsme eh, vlastně nutně museli posoudit to, co bude mít dopad na evropské předpisy v budoucnosti. A zdalo se nám důležité zdůraznit komisi, a Didě Miro to připomnou, že pokud jde o metodiku ověření stávajících modelů a praktik dohledu v současnosti, je nezbytná harmonizace a zcela přirozeně systém SSM chce také používat eh, jednotnou metodiku a nezávisle na mezinárodním vývoji do budoucnosti. Je to klíčový prvek, který je evidentně důležité schválit. Za třetí, pokud jde o RTS default maturity threshold pro zjištění eh, tedy úpadku vypůjčitele. Je to citlivá harmonizace, protože vyžaduje změny v jednotlivých členských státech v rámci legislativy, která je již zakořeněna. A proto jsme provedli cílenou dopadovou studii významném rozsahu. A tady bylo eh, cílem zvýšit eh, Prahy hmotné, tedy aby byly eh, agresivnější a to nutně nevede k větší, větším kapitálovým nárokům. Mimo jiné proto, že pokud zjistíme větší míru defaultu, které zjistíme dříve, tak eh, můžeme očekávat menší ztráty, protože vlastně budeme zvládat eh, zavčas tedy nesplácený úvěr. A tam ta hodnota u defaultu bude nižší a vlastně pro výpočet kapitálové přiměřenosti to má větší význam, než by to měl výpočet u úplného defaultu. Takže vlastně banky budou muset eh, přizpůsobit své způsoby výpočtu defaultu a avšak eh, abychom mohli čelit případným komplikacím souvisejícím s těmito změnami, tak jsme sloučili dva prvky pro zjištění defaultu jednak eh, celkovou částkou, která představuje 100 nebo 500 euro, ať už jde o hypotéční úvěr podnikový nebo individuální. A doplnili jsme také další prvek pro zjištění, který je relativní a pružný Jde o částku, která je od 0 do 2,5 eh, pokud jde o povinnosti vypočitele a to umožňuje čelit eh, změnám a harmonizaci, která je nezbytná. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Pervanč má ještě krátkou otázku. Co se týče obsahu odpovědi komise, kterou chápu, přece jenom tady mám určitou obtíž. Samozřejmě, že vyjednávání se vedou ke konci, no, ale bude to ještě nějakou dobu trvat. Ovšem v tomto mezidobí je třeba, abychom byli schopni zlepšit tu situaci. No ale jak to máme udělat? Když vlastně jsme povinni k novému přístupu, což znamená pro jednotlivé aktéry, No prostě mám najednou pocit, co tedy komise udělá? Měla by udělat to striktní minimum. Eh, co se týče metodologie, nemusíme tedy jít do všech detailů. My jsme si jisti, že to se používalo celých 20 let. A najednou je třeba zvolit takzvaný light touch, čili takový snadnější přístup. No, ale je třeba eh, přeci eh, uvědomit si, že tady potom legální předpisy budou sebou eh, vést určitá rizika. No představme si, že najednou tady máme staveniště ve tvorbě naprosto jiné odlišné legislativy. Thank you. Uh... Děkuji. Nevím, zdali chcete ještě se vyjádřit, anebo prostě vezmete tento názor na vědomí. Já bych také ještě chtěl navázat na vyjasnění Prahu, limitů. Byla udělána evaluace a já si říkám, jak byla formulována a zdali tady byly také dopady vzaty v potaz, protože máme různé limity, různé Prahy. A bude dopad silnější, jestliže budou Prahy vyšší a naopak. Takže mě by zajímalo, zdali ve své evaluaci vycházíte z průměru, a nebo také definujete desagregační účinek. Takže jak by to mohlo vypadat vzhledem k tomu, že MPL jsou velice citlivá záležitost a dotýkají se například také e, výsledovek bank. Chcete se k tomu vyjádřit? Okay, uh, so regarding the materiality threshold. Pokud se týče Prahu materiality, tak zde jsme udělali přehled z více než 200 bank. To znamená, že by se mělo jednat o reprezentativní vzorek bankovního sektoru v Evropě. Limit či práh povede ke změnám na, v, ke změnám v interním modelování finančních procesů v bankách, to je jeden aspekt. A druhý aspekt je ten, že to bude mít také dopad na to, jak eh, se budete stavět k půjčkám, které nejsou spláceny. My bychom mohli měřit dopad tak, že se obrátíme na jednotlivé banky a zeptáme se jich, jaký dopad to bude mít. A pak budeme mít agregovaná řešení a to je to, na co jsme chtěli, ale nešlo o to, že kapitálové dopady by měly být složité, ale spíše provádění je složité a jak již bylo řečeno, bude to trvat další tři roky, než to vstoupí v platnost. Banky, které musely udělat změny, také se na tyto změny již připravují. Thank you very much. I would like to thank... Děkuji, děkuji vám. Vyjednávací tým bude nyní diskutovat o těchto dokumentech a také bude diskutovat se zpravodaji, zdali bu, o tom, zdali povedeme o jednotlivých částech další rozhovory s komisí, tak abychom identifikovali problémy před schválením tohoto materiálu? a nebo uvidíme, zdali budeme spokojeni s textem, to v současné době ještě nevím, ale nyní bych vám chtěl poděkovat za spolupráci. Pane předsedo, prosím. Prosím, máte slovo. Já jsem se domníval, že chcete ukončit diskusi a zdá ano, já jsem chtěl ukončit diskusi, ale jestliže máte něco na srdci, prosím. Ano, já bych chtěl říci, že když se díváme na spoždění, pak je tady jeden RTS, který je znepokojící. A to je článek 124 a splnomocnění z něho vyplývající. Tady se hovoří především o odstavci 4 písmeno A a B a vy nyní hovoříte o 4A a ve 4B je další splnomocnění. Technické normy by měly specifikovat podmínky, které které mají eh, udělat příslušné orgány, jestliže budou stanovovat také finanční rizika. Toto je velice důležitá věc, protože na mnoha trzích také u nás to vypadá, že máme nemovitostní bublinu. Takže na některých trzích vidíme situaci, kde bychom měli postupovat velice obezřetně, tak abychom zabránili vzniku dalších nemovitostních bublin. A proto je znepokojící, že EBA se nedohodne na těchto standardech a normách. A právě proto bych chtěl, aby EBA se vyjádřila k tomu, jak se k tomu jednotlivé orgány staví a aby také řekla, co je tady ve hře. A já chci také kolegům a panu předsedovi připomenout, že v bankovní unii ve výroční zprávě jsme požádali komisi, aby eh, také udělala určité akce na té stránce obezřetnosti. My nemáme společný rámec IDIS a na druhé straně také máme nedostatečné harmonizační nástroje na straně obezřetnosti a dohledu. A zde členské státy se často nemohou dohodnout a proto komise by zde neměla pove, polevit. Jestliže EBA se nedohodne se svými členy, tak by mě zajímalo, kdy komise se rozhodne sama, protože my nemůžeme dopustit, aby se rozvinula nemovitostní bublina. A tady již byla vyslovená určitá varování já si myslím, že tady komise má svou zodpovědnost. Jestliže se nedohodne EBA na vypracování RTS, tak by to měla udělat komise. Takže já se ptám, kdy EBA se pravděpodobně dohodne a co na to říká komise. Když se tedy EBA nedohodne, tak by měla udělat určitá opatření eh, komise, protože v určitých oblastech dochází ke vzniku nemovitostní bubliny a pak jsou z trhu s nemovitostmi vytlačováni lidé, kteří prostě nemají příslušné finanční prostředky a jsou vytlačováni z těchto oblastí. Děkuji mnohokrát. A prosím možná o krátkou reakci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto otázku. Velice stručná připomínka. EBA už na tom nebude pracovat, e, e, protože došlo k případům, kdy jsme nemohli dospět k té takzvané dvojnásobné jednoduché většině. Proto jsme poslali e, zpět příslušný návrh, ale nehlasovali jsme o tom a poslali jsme to komisi abychom komisi dali možnost schválit, cokoliv bude považovat za nutné. A co se týče vnesení světla do této záležitosti, proč nemohlo dojít k dohodě, bylo přesně proto, že jsme chtěli pochopit, zda chcete pokrýt výměnu informací o těchto rizicích v rámci půjček, zda chcete být, eh, dejme tomu, do budoucnosti hledící na makroekonomické úrovni a v tomto případě eh, budete-li hledět hodně dopředu a budete-li sledovat makropotenciál, tak potřebujete spoustu flexibility. Musíte být proaktivní flexibilním způsobem. A v RTS zpravidla Mm, chceme dosáhnout vysoký stupeň harmonizace samozřejmě. To znamená, chcete-li vysokou harmonizaci, eh, tak tím snížíte vaši schopnost být proaktivní, hledit se do budoucna. To je velmi choulustivá záležitost a proto my jsme neukončili tuto záležitost a vrátili jsme ji zpět. Hm, pane předsedo, jenom bych rád doplnil co řekla právě kolegyně z EBA na základě skutečnosti, že skutečně tam nebylo možno dosáhnout no, oshody nad tímto textem, tak jsme dostali možnost schválit ten text přímo, ale dosud ještě nedošlo k žádnému politickému rozhodnutí, o které bych se s vámi chtěl podělit, ale sledujeme to. No promiňte tedy, pane předsedo, eh, mohu se zeptat, eh, ještě k tomuto dvě věty. Dokdy nám můžete potvrdit, že nám řeknete, kdy k tomuto rozhodnutí dojde? To, to prostě není žádná odpověď co se, pro občany, kterých se týkají tyto majetkové bubliny, nemovitostní bubliny. No, Beru tu otázku a samozřejmě já nemám k dispozici údaje, které bych mohl s vaš, o které bych se mohl podělit s vaším výborem. Děkuji vám mnohokrát. To samozřejmě vzbuzuje obavy z naší strany. Nyní bychom vám tedy rádi poděkovali. Je samozřejmě jasné, že budeme potřebovat Eh, v krátké době setkat se na vyjednávání těchto témat, abychom se snažili nalézt společný postoj. A abychom o tomto postoji potom diskutovali s komisí a EBA, zejména některé kritické aspekty, které tu dnes rovněž zazněly. Takže děkuji vám mnohokrát. Můžeme udělat krátké přerušení a za 15 minut dorazí pan místopředseda Dombrovský, aby se účastnil našeho dialogu. Drazí kolegové, zahájíme opět naše zasedání. Bod 9 našeho programu. Dovolte, abych mezi námi přivítal pana místopředsedu Dombrovského, který, jak víte, je rovněž pověřen otázkami finanční stability, finančních služeb a kapitálních trhů Unie. A e, zejména e, z titulu této odpovědnosti s ním dnes povedeme strukturovaný dialog, vlastně již druhý po lednu, e, které vlastně toto téma převzal od pana komisaře Byla. A k tomu došlo k této změně kompetencí 9. listopadu. A myslím si, že tedy je to dialog vedený v pravý čas, velmi příhodný, eh, protože diskutujeme a pracujeme na relevantních návrzích, které předkládá komise, ať už je to bankovní balíček, které budeme diskutovat dnes odpoledne v první výměně názoru, potom tady máme ICC usnesení, návrh tedy jeho a potom budeme také pokračovat v práci na Edisu. Také jsme schválili na posledním plenárním zasedání naší zprávu o bankovní unii. Naši eh, práci provádíme na základě zprávy Klora týkající se rámce finančních monitorovacích institucí a je to v rámci diskusí o eh, Bázlu 3. Měli jsme nesmírně zajímavou eh, služební cestu do Bazilie, kde jsme diskutovali toto téma. My víme velice dobře, že na toto téma mají dopad relevantní změny v jurisdikci a rovněž se vedou diskuse týkající se dopadu, o němž my doufáme, že nebude špatný. A na závěr samozřejmě se nacházíme v diskusích o rámci diskuse k článku 50 v rámci tedy Brexitu a budou zahájena jako složitá vyjednávání, která samozřejmě budou mít velký dopad na témata, kterými se zaobíráme a o kterých budeme diskutovat dnes. Také jsme dostali zprávu o hodnocení ekvivalentního režimu, který bude pro nás velice užitečný, abychom mohli pracovat v rámci tedy vyjednávání o Brexitu. A je to významný základ pro práci komise, protože to se samozřejmě netýká pouze Brexitu, ale je to prvek, s kterým je třeba počítat, který je třeba zohlednit. Takže celá řada velmi, velmi významných témat, takže vám, pane místo předsedo, dávám slovo k vašim úvodním poznámkám. Vážený pane předsedo, vážený Roberto, vážené dámy, vážení pánové, nejprve vám velice děkuji eh, za toto sorganizování strukturovaného dialogu s vaším výborem, který nám poskytne příležitost, abych vám také vysvětlil naše aktuální práce v rámci finančního sektoru, který se stává stále dynamičtější. Také vám představím návrhy týkající se sektoru a také náš postup týkající se projektu bankovní unie samozřejmě tady ještě zůstává nejistota. Já jsem se naposledy objevila v vašem výboru, když jsme diskutovali o finančním sektoru, zejména hned po severoamerických volbách a viděli jsme, eh, jak se změnila administrativa v USA a mění politiku v celé řadě oblastí. Eh, v Evropě nám musí být jasné, že referendum ve Spojeném království Eh, znamená, že v současné době eh, tady máme nejasné budoucí vztahy, které jsou předmětem vyjednávání. A v rámci této celé situace Evropská unie eh, se snaží konat dobře, všechny členské státy tento rok a příští rok budou ještě více sem kromě jednat a roste HDP. Postupně snižujeme veřejné druhy a deficit protože také očekáváme, že to bude sníženo 1,2 HDP v tomto roce. Evropské banky jsou posíleny větším kapitálem, větší kapitalizací. Priorita komise je eh, eh, tedy mm, eh, pracovat na pokračování hospodářského růstu a vytváření dalších pracovních příležitostí. Je třeba provádět odpovědné fiskální politiky pro to, abychom modernizovali naši ekonomiku a to zůstává pilířem na všech ekonomických plánů. V na všem nedávném zimním hospodářském balíčku je toto všechno zohledněno. A teď mi dovolte, abych vám řekl, co to znamená pro finanční služby. V listopadu jsme předložili reformní balíček e u bankovního sektoru, abychom snížili rizika a umožnili růst ekonomiky. Globální banky potřebují globální normy Eh, protože je důležité, aby tady panovala stabilita na kapitálních trzích, což posílí hospodářskou soutěž, konkurenceschopnost a naši ekonomiku. A je to dobrý případ pro to, abychom pokračovali v mezinárodní spolupráci. Eh, z patřičné zprávy víme, že spolupráce, eh, ke spolupráci dochází a jakmile dojde k dohodnutí o normách, experti i vy budete schopni spolutvořit legislativní běžný proces, stejně tak jako ten balíček reformy bankovní unie, který jsme představili v listopadu. Eh, už se o tom diskutuje ve výboru pro Bazilej 3, už se to zobrazilo v příslušné zprávě. Co se týče finančního systému, balíček, evropský balíček, bude jednat na základě interních kapitálových požadavků bank. A bude to tedy in, soustředěno na interní procesy. Chceme zvýšit fandovní rácio tak, aby banko, banky byly schopny poskytovat dlouhodobé e, půjčky a aby mohly lépe překonávat ta stresová nebo obtížná období. E, týká se to rizika eh, poskytování úvěru a eh, také jednání s příslušnými protěžky. A je to pro nás veliká výzva. Rovněž navrhujeme, že třeba mít minimální částko pro absorbující kapacitu příslušných strát aby mohlo být vše eh, vyřešeno, bude-li to nezbytné. To všechno jsme zapracovali do těch minimálních požadavků týkající se také způsobilosti. Náš návrh na kapitálovou hierarchii bude postupovat rychle, umožní bankám, aby pracovali mm, včas. Rada Ekofinu eh, by v květnu se měla dohodnout na tomto postoji a eh, stejně tak eh, dojde k zapojení dalšího orgánu, abychom mohli zamezit rizikům. Co se týče opatření na snižování rizik, doplnili jsme práci na našem rámci v rámci proporcionality. Takže naš a naše návrhy jsme zakládali na konzultaci eh, s tímto parlamentem a dalšími aktéry. Je třeba, aby tyto požadavky byly lépe přizpůsobeny biznisovým modelům a jejich profilům. Pro malé banky eh, dojde ke snižování eh, administrativních nákladů. Náš návrh také sníží požadavky a kapitalové požadavky pro obchodní vztahy. Eh, zabudovali jsme sem také faktor na podporu malých a středně velkých podniků. A budeme také podporovat nízkorizikové projekty eh, v případě eh, předvídatelných zisků. Budeme také poskytovat podporu díky našim strukturálním fondu. My se snažíme odolávat tlaku v rámci evropského semestru a pomáháme členským státům nacházet cestu bankovních řešení. Je třeba podpořit úsilí členských států ke koordinovanému postupu na evropské úrovni a na agent... A to bude všechno projednáváno na neofic, neformálním setkání ECOFINu příští, eh, pardon, v Dubnu, abychom se dohodli na jasné strategii s jasnými cíly a lhutami. Co se týče bankovního balíčku Unie, tady se jedná o to, aby bankovní sektor pomáhal doplnit kapitálové trhy. E, jedná se o snížení rizik, protože chceme dokončit bankovní unii. A proto náš návrh se také týkal schématu depozit a na tom se právě pracuje. Myslím, že to je zpráva pana Lango. Co se týče snížení riziko v našem balíčku, také navrhujeme legislativu pro posílení legálního finančního systému Evropské unie a zabezpečit, aby naš, naše protěžky byly také pokryty. Dále tady máme rámec zohledňující nejrůznější sektory trhu. Eh, centrální protěžky a, jejich, a jednání s nimi musí být lépe integrováni. Je to jedna z oblastí, kde Evropa musí dosáhnout integrovanějšího trhu a také větší ochrany. Založení na společné mezinárodní kooperaci byla Evropská unie dostatečně otevřená, aby uznala, význam a ekvivalentnost pravidel mezinárodních partnerů. Eh, co se týče dokumentu, ekvivalenci eh, připravuje příslušné oddělení. Více než sedm let Eh, poté, co je toto téma na agendu Evropské unie, poté, co tu panovala mm, nejistota týkající se integrace finančního trhu, je na čase, abychom se podívali na náš systém a snažili se změnit podmínky. Doufám, že to zhledáváte užitečným také pro naše další diskuse k těmto tématům. A nakonec ještě chci říct, že pracujeme na pozměňovací Eh, nařízení o tržních infrastrukturách, aby tady byla zjednodušená implikace, implementace a je třeba také zohlednit <clears throat> budoucí clearingovou situaci v Evropě. A teď dovolte, abych zahájil diskusi o téma o kapitálových trzích, kde počítáme s vaší podporou. Nedávno víte, že Rada jednala o perspektivních režimech a dohodla se na nich, což je vynikající výsledek. Chci poděkovat Petru Ješkovi a všem, kteří pracovali na tomto obtížném tématu. Tyto diskuse eh, završí v našem návrhu pro příslušné téma Každý měsíc vychází noviny, kde se prezentují novinky eh, na příslušných trzích. Je to informace na evropských posílení, eh, na, pardon, a na evropských o evropských partnerech je třeba, aby také byli seznámeni s postupem našich prací. <clears throat> A náš režim týkající se snižování rizik postupuje pomalu. Proto, aby došlo k obnovení ekonomiky, musíme si uvědomit, že je třeba pracovat poněkud déle. A já děkuji panu Karasovi, že se snažil nalézt správný postoj. Co se týče kapitálových trhů a podpory také sociální a zohlednění sociálního dopadu, myslím, že mohu říci, že práce tady dobře pokročily. Pojďme eh, tedy mm, eh, pokračovat v, jedna, v třístranných vyjednáváních. Právě jsme zahájili vyjednávání, abychom dosáhli dalšího stopu na základě stávajících iniciativ. Tam, kde práce byly zahájeny, ty završím, abychom podpořili infraktivní strukturu <clears throat> pro snižování dluhu a poskytli společnostem druhou příležitost, stejně tak, usilujeme o zlepšení situace na trhu <clears throat> v rámci důchodových fondů. Je třeba eh, Abychom šli nad rámec veřejného financování, proto byla stanovena skupina na vysoké úrovni, aby pracovala také na strategii pro trvale udržitelné financování. Eh, kapitálový trh se týká také maloobchodní stránky investiční fondy, důchodové fondy musí růst, aby se umožnilo našim trhům růst. Jedná se o zlepšení finančních a služeb pro zákazníky. Snažíme se dávat rychlé odpovědi v rámci našeho takzvaného zeleného dokumentu či zelené knihy. My jsme také vytvořili skupinu na vysoké úrovni týkající se zapojení vysokých IT, vysoké technologie na základě stanovených pravidel, <clears throat> která ovlivní eh, a zohlední odlišné rámce v jednotlivých státech, abychom je mohli sladit na evropské úrovni. Nedávno jsme zahájili veřejné diskutace týkající se příležitostí a víze, které existují v rámci přeshraniční spolupráce. Evropský systém dohledu byl <clears throat> vyhodnocen eh, jako součást stability a integrity rostoucích finančních trhů v Evropě. Je na čase, abychom teď revidovali systém a připravili tam, kde to bude nezbytné legislativní změny. Já se těším, že, v rámci, že s vámi budeme pracovat na tomto novém kurzu. Dámy a pánové, všechna tato práce je nezbytná, abychom ukončili práci na našem rámci a dostáli současným výzva, výzvám. E, já se velice těším na další spolupráci s vámi, abychom zabezpečili úspěch v nadcházejících týdnech a měsících. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Opravdu se těšíme na pokračování naší vynikající spolupráce v této oblasti. Zmínil jste celou řadu citlivých a zajímavých témat a začneme našimi otázkami. Takže první za EPP pan Hejes. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo Dombrovsky si vítáme v Ekonu a děkujeme za nasazení a práci z vaší strany a také od vašeho týmu. Dvě otázky, obě souvisí s Brexitem. A druhá otázka se týká toho dokumentu ekvivalentnosti, o kterém jste hovořil ve vašich poznámkách. První otázka, asi víte, že ministerstvo financí v Irsku odhaduje, že hard Brexit by mohl stát Irsko přes 20 miliard euro během deseti let. A to by mělo zásadní dopad na veřejné finance otázka, jaké máte sdělení pro ty členské státy, které by mohly být významně zasaženy eh, Brexitem na tvrdo, pokud jde o jejich veřejné finance. A co řekne komise těmto členským státům, vzhledem k tomu, že finanční stabilita a veřejné finance jsou důležité i do budoucnosti, jako vždy. A zvážila komise rozsah mimořádných okolností, tedy ustanovení o mimořádných okolnostech v Paktu stability a růstu. Nedávno jsme o tom hovořili v Beresově zprávě. A v rámci Paktu stability a růstu máme odkaz na ustanovení o mimořádných okolnostech. A mohl by Brexit být takovou mimořádnou okolností, pokud by tím byla zasažena určitá země, pokud je o pozici jejich veřejných financí. A moje druhá poslední otázka, komisaři, souvisí s dokumentem o ekvivalentnosti, který byl zveřejněn včera. Víte, jaký je význam finančního trhu v, ve Spojeném království. 60 kapitálového trhu se odvíjí od Londýna a jeden trilion půjček vlastně nastává v důsledku toho, co se děje v Londýně. Včera jste zveřejnil významný dokument o ekvivalentnosti, který vítám, kde jsou stanoveny uh, Eh, jak budou režimy ekvivalentnosti fungovat do budoucnosti. A moje první otázka je, eh, potřebujeme eh, přechodné období, abychom zajistili, že bude existovat jistota na finančních trzích a aby nedošlo k rozdrobenosti. To je poslední, co bychom teď potřebovali. A za druhé, jak to bude fungovat, pokud jde o ekvivalentnost. Potřebujeme posílení ekvivalentnosti, pokud je o Spojené království za okolnosti, že jejich finanční trh je tak pro nás důležitý. Děkuji, pane komisaři. Dobře. Děkuji, Bene. Milí, milí kolegové, pokud jde o ekonomický dopad Brexitu, skutečně naše hodnocení je takové, že dojde k negativnímu dopadu a první hodnocení bylo provedeno hned po referendu a ukázalo, že a EU27 budou znamenat 0,2-0,4% a pro Spojené království mezi jedním a dvěma půl procenty. A v EU27 jsou různé země, které jsou různě zasaženy do různé míry. Irsko evidentně patří k těm, které budou nejvíce postiženy. A měli bychom pracovat abychom minimalizovali ekonomické škody a zejména pro země Evropské unie zachovat eh, otevřené, otevřený výhled, jak budeme reagovat na jednotlivé situace, pokud ta potřeba vyvstane. Takže určitě je to věc, kterou budeme mít na paměti, když eh, vstoupíme do vyjednávání o Brexitu. Dále, pokud je o ekvivalentnost skutečně jsme zveřejnili včera přehled eh, procesu ekvivalentnosti se zeměmi mimo EU. Pokud jde o legislativu o finančních službách, je to pracovní dokument z DG FISMA a znamená to vyhodnocení stavu, jak ekvivalentnost v zemích mimo EU v pokud jde o finanční předpisy, jak tedy funguje ekvivalentnost a jak chráníme finanční zájmy tedy mimo EU a usnadňujeme vlastně další rozvoj integrovaných finančních trhů. Ekvivalentnost se opírá o hodnocení relevantních zemí mimo EU, zejména zda pravidla dosahují stejného regulačního výsledku a výsledku v oblasti dohledu jako pravidla EU a je možné tedy se spolehnout na pravidla a dohled v konkrétních oblastech, aniž bychom ohrozili finanční stabilitu a chování na trhu, případně další rizika v rámci EU. Samozřejmě, co se týče eh, konkrétně Spojeného království, odchod eh, Spojeného království z EU bude znamenat, že entity přijdou o takzvaná práva pasportu a každá třetí země bude moci požádat o ekvivalentnost. A my jsme zatím řešili ekvivalentnost se zeměmi, které jsou méně spojené s EU, než bude Spojené království, takže budeme potřebovat vyhodnotit hlubší finanční stabilitu a vyhodnotit další rizika pro ekonomiky EU. V současnosti se zabýváme těmito otázkami, jak víte, jednání o Brexitu zatím ještě nezačala. A určitě to bude součástí našich eh, jednání v následujících měsících a letech. Děkuji mnohokrát za SAD. První, první je Pervanš Beres. Děkuji, pane komisaři, za významný příspěvek, mimo jiné to, co jste řekl o ekvivalentnosti. Současně jste zmínil význam bankovního balíčku, který jste položil na stůl. A v tomto balíčku je celá řada mechanismů, které budou zasaženy Brexitem. Avšak prozatím eh, nevadíme, nevidíme úpravy vašeho návrhu. Víme, že se to vyvíjí dynamicky, ale jak vyjednat tento balíček s výhledem na Brexit? To je otázka, která zákonodárce staví do velmi nepohodlné situace, protože například vše, co se týká definice bailinu, by mohlo být eh, postiženo tímto jednáním a podmínkami ekvivalentnosti, o kterých jste hovořil. Je tu další mezinárodní prvek, který nás oslovuje, a to je změna administrativy ve Spojených státech, protože víme, do jaké míry práce bazilejského výboru je důležitá pro zajištění dohledu v dobrých podmínkách u bankovního systému v těch nejsystémovějších rysech. A vy jste nezmínil ve svém vystoupení, jaké iniciativy chcete podniknout třeba s předsedou Junkrem, abyste nás ujistil, že z americké strany nejen eh, závazky z Bazileje budou dodrženy a uplatňovány, ale také nedospějeme k eh, rozvolnění mechanismu, který byl během let eh, zapracován do legislativy Obamovou administrativou. Dobře, děkuji za tuto otázku. Za prvé je to zřejmé, že v oblasti finančních služeb zejména dopady Brexitu budou pocitovány. Je to jedna z oblastí, která bude zejména zasažena a proto pokud postupujeme ku předu s naším legislativním programem, tak to musíme mít na paměti a pokud třeba, tak náš přístup eh, příslušně upravit. Je pravda, že nemůžeme podřídit eh, veškerou naši práci v oblasti finančních služeb eh, jednomu tématu Brexitu, protože hlavním cílem balíčku pro bankovní reformu, který byl předložen v listopadu 2016, je implementovat do národních norem a očekáme, že naši partneři ve Spojeném království se budou držet těchto norm a cílem je snížit tedy riziko v bankovním sektoru. Takže z tohoto hlediska si myslíme, že je důležité pokračovat v postupu s tímto programem. A samozřejmě musíme brát v úvahu měnící se mezinárodní kontext a vyhlášení nové americké administrativy pokud jde o regulaci finančního sektoru. Revizi zákona Dodd-Frank, to bylo nyní již ohlášeno a uvidíme, jaký praktický dopad eh, bude mít eh, revize zákona Dodd-Frank. A my jsme již eh, jasně bilaterálně vyslali signál, ale také veřejně, že skutečně rozhodnutí o ekvivalentnosti vycházejí z předpokladu, že pravidla v jurisdikci z třetích zemí se dosahují stejných regulačních výsledků a výsledků v oblasti dohledu jako pravidla Evropské unie. A pokud ta pravidla se mění, tak eh, nás to nutí se podívat na novo na naše rozhodnutí v oblasti ekvivalentnosti. Takže to je věc, kterou jasně potřebujeme mít na paměti ale naším cílem je pokračovat eh, v dialogu o regulaci se Spojenými státy. A relativně nedávno jsme vytvořili, případně povýšili, společný, společné fórum, které se zabývá regulací. A budeme v kontextu tohoto fóra pokračovat a také na různých bilaterálních úrovních, abychom zajistili, že Spojené státy budou nadále se zavazovat eh, mezinárodním finančním normám a mezinárodní finanční architektuře. Děkuji. Děkuji. Za EKR má slovo Ashley Fox. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne, pane komisaři. Já odolám pokušení a nebudu hovořit o Brexitu. Chci se zeptat, na návrh komise v oblasti CRD 2 a 5. Cílem je zde implementace mezinárodních norem a také snížit rizika v bankovním sektoru. Já bych se vás chtěl zeptat, proč komise se rozhodla, že bude se odchylovat od Eh, bázelských, bazilejských eh, opatření. A tady také bylo rozhodnuto, že dluhopisy budou mít nulovou hodnotu, protože v Bazileji se hovoří o tom, že tato aktiva mají mít pětiprocentní riziko. Já se nedomnívám, že státní dluh má nulové riziko. A já se ptám, proč se domníváte, že toto nulové riziko je vhodné. Eh, říkáte tedy bankám, že když budou držet dluhopisy Řecka, že se nevystavují žádnému riziku. A jestliže tomu tak je, tak do jaké míry vám máme tedy záruky, že budou vytištěny eh, peníze? A proto se ptám, proč jste dospěli k tomuto závěru, že jsou zde nulová rizika související se státním dluhem? Otázka e, rizika státních dluhů a dluhopisů. To je debata, která již v EU dlouho probíhá a řešíme, jak se stavět k rizikům v oblasti státního dluhu. Jestliže máme vycházet tedy od nuly, tak toto by bylo rozumné zavést hned, ale my nesmíme zapomínat na současný kontext, kdy spolupracujeme s mnoha zeměmi, které mají vysoký státní dluh. A my také musíme odhadnout, Eh, jaké dopady by toto rozhodnutí mělo na příslušné země a do jaké míry by toto porušilo suverenitu bankovních zákonů. Takže když budeme v této oblasti dále pokračovat, tak musíme myslet na záležitosti finanční stability v členských státech. V současné době se také pracuje na systemických rizicích a tady se vychází ze státních dluhů, které jsou zaručeny cenými papíry. A pokud se týče těchto státních dluhů, ručen, za které ručí cené papíry, tak tady máme následující představu. Chceme vytvořit sekuritizaci a e, tady v této oblasti by se mělo postupovat obezřetně a tím pádem bychom e, nabídli mezinárodním investorům nový finanční nástroj a to pak bude evropské aktivum, které bude eh, drženo v průřezu několika států. A jestliže budeme z tohoto vycházet, tak eh, tady máme otevřenou cestu, jak eh, zavést vážená rizika to znamená, že my bychom dospěli k aktivu, které má nulové riziko ale my se musíme zabývat tím, jaké dopady by toto mělo na finanční stabilitu. Nesmíme zde překotně jednat. Děkuji vám. A nyní Sylvie Gula za ALDE. Děkuji, pane komisaři. Děkuji, že jste mezi námi, pane místopředsedou komise. Já si vážím eh, vašeho dokumentu. Myslím, že je to pro nás, pro všechny velmi cené. Mám začít znovu? Je velmi cené, že se nám včera poslal tento dokument, protože se, se v, textu do, v tisku dočteme mnoho věcí, zejména o Brexitu. Mimo jiné, pan Trump by mohl posunout některé požadavky a nároky hovoříme o ekvivalentnosti, ale eh, schází nám celký pohled ve workshopu, který jsme nedávno zorganizovali, Steven Mayer, Andrea Rea a pan Bernardino zmínili skutečnost, že by mohlo dojít eh, k fragmentaci eh, národního dohledu a interpretace některých pravidel s výhledem, který je před námi. Chci se vás zeptat, jak komise předpokládá jednak, pokud jde o revizi předpisu o bankovním dohledu, anebo jinou cestou zajistit, aby tedy ty národní eh, orgány dohledu sehrály svou úlohu, ale aby ten pohled byl jednotný z, z ze strany národního dohledu. Měli bychom ekvivalentnost, která by existovala na národní úrovni, která je definována obecně a potom na každodenní bázi bychom vlastně znovu zaváděli mezery do systému. Takže jak chcete bojovat s tou roztříštěností, pokud jde o ekvivalentnost i v ob- ostatních oblastech, vzhledem k tomu, co jste naznačil ve vašem vynikajícím včerejším dokumentu? Uh, uh, Děkuji vám za tuto otázku. Pokud se týče dokumentu o ekvivalentnosti, tak my uh, hodláme takto v současné době v praxi postupovat a chceme zabezpečit, aby naše předpisy byly eh, relevantněji a také obsahovaly ISIS. A právě proto musí ISIS zkoumat, jak může posílit svou roli, protože regulační konvergence, zbližování je eh, aspekt, kterým se zabýváme při přípravě přeskumu ISIS. A na tomto tématu tedy pracujeme. Eh, pracujeme na financování ISIS, toto se také vztahuje k řízení a zprávě, jakým způsobem můžeme lépe rozhodovat na úrovni ISIS a jak také můžeme zabezpečit lepší regulační zbližování dohledových orgánů. Tato práce probíhá a my také chceme eh, uskutečnit veřejnou konzultaci o ISIS. Tam se má diskutovat o tom, jaká další opatření se mají udělat v této souvislosti a také v souvislosti s otázkou ekvivalentnosti. Chcete ještě něco dodat, protože máte ještě další čas k dispozici? Ne, já dám svůj čas ostatním a nyní má slovo GUE Dimitrios Papadipolis. Děkuji vám. Pane předsedo, vítám vás, pane místo předsedo Dobrovský si. Myslím si, že je pozitivní, že ve svém úvodním projevu jste vůbec nehovořil o Řecku, ale chtěl bych vám připomenout vaše prohlášení v minulý týden. Tam jste řekl, že Řecko se nalézá na pozitivní cestě a také se zdá, že v roce 2018 budeme mít přebytek ve výši 3,5 Já vítám tato vaše slova a také vaše slova, která jste řekl o Řecku na plenárce. V Řecku hodně lidí říká, že je v zájmu jak Řecka, tak i věřitelů, aby uzavřeli co nejdříve druhý přeskum, druhé review a aby se také stanovily výhledy pro řeckou ekonomiku. Myslíte si, že můžeme dokončit tento druhý přeskup, tak abychom měli výsledky co nejdříve? Eh, před 20. Eh, březnem, kdy bude zasedat euroskupina. A moje druhá otázka, IMF, Mezinárodní měnový fond. A e, měnový fond chce, aby se udělal třetí bailout a také se tady požádalo o určité odložení, oddlužení. Na druhé straně německý ministr financí trvá na přebytku ve výši 3,5 na 10 let. Bereme-li v potaz, že komise chce vyvážený balíček, což by měl být kompromis mezi věřiteli a dlužníky, takže já se ptám, jak můžeme překonat tyto rozdíly v názorech Mezinárodního měnového fondu a věřitelů. Já vám chci připomenout, kolegové, že bychom měli také eh, se držet toho, co spadá do působnosti pana komisaře. Děkuji vám toto se týká spíše mé eh, druhých portfolií, to jsou finanční služby, ale přesto bych vám chtěl odpovědět pokud se týče eh, řeckého programu a probíhající práce, tak my se domníváme, že je ve společném zájmu, aby druhý přeskum byl dokončen co nejdříve. Základní parametry pro dohodu byly již stanoveny na minulé euroskupině a mise institucí se vrátila do Aten a dnes začíná svou práci a má také dospět k dohodě. My to vidíme tak, že Řecko tady splnilo svůj cíl v minulém roce a také letos splní cíl ve výši 1,75 HDP procent HDP a pravděpodobně splní i cíl pro příští rok v oblasti přebytku. My musíme nyní tlačit ze všech stran, ze strany euroskupiny, institucí a také musí řecké orgány se snažit o řešení nevyřešených problémů a tak, abychom dospěli k dohodě o druhém, v rámci druhého přeskumu a já doufám, že to bude dokončeno do zasedání eh, euroskupiny. Mezinárodní měnový fond a také my funkujeme v rámci eh, stanovené dohody, také spolupracujeme s ECB. Uh, eh, rozdíly v našich názorech na cíle v oblasti přebytku vychází spíše z negativních předpokladech MMF a právě proto MMF se domnívá, že Řecko dosáhne nižších výsledků, než se předpokládá. A toto je jedna z oblastí, kde se musíme dohodnout. Také se to bude konat strategie po ukončení Eh, řádného programu. V současnosti máme možnost překonat naše názorové rozdíly a také dospět k dohodě o druhé přeskumu. A nyní pan Gigo za zelené. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci velice poděkovat panu komisaři za to, že jste v rámci trvale udržitelného financování dodali včas materiály. To, co jste oznámil, znamená, že už jste skutečně zahájili vaši práci a těšíme se na návrhy, eh, které zpracuje mm, skupina expertů na vysoké úrovni. Teď bych rád pokračoval v tom, co tady zaznělo o Řecku. Poznamenávám, že velice často diskuse o, státu, o stádiu reformního programu probíhá na velmi nízké faktické úrovni. Často se cituje, že jenom 35%, i tady to několikrát zaznělo v parlamentu, že pouze 35% opatření dohodnutých bylo skutečně implementováno. E, co řeknete e, k těmto komentářům. Já si myslím, že tady to je v rozporu eh, s vašimi vlastními hodnoceními. Za druhé musím říci, že jsem tak trochu zklamán, že v rámci výměny k BRD eh, navrhujete oslabení kompetencí SAB. To je taky moje otázka tady a nakonec bych se rád zeptal, Zda byste se mohl zavázat k tomu, že se tady bude pokračovat v práci na Gulárově zprávě, aby do, a že budete sledovat a zapracovat doporučení parlamentu. Stále ještě nemáme přístup k dokumentu ani k dokumentům komise, která, které se používají na mezinárodních fórech. A jak už poznamenali kolegové, Mezinárodní fóra budou velice důležitá. My potřebujeme závazek komise, abychom měli dostatek informací, aby nám poskytla přístup k těmto informacím. Děkuji mnohokrát. Ano, takže k těm několika otázkám. Pokusím se rychle všechny probrat. Za prvé, co se týče trvalého udržitelného financování, v skutku skupina na vysoké úrovni byla ustanovena, očekáváme od nich první zprávu v polovině roku a závěrečnou zprávu ke konci tohoto roku s cílem vyhodnocení toho, jaká opatření jsou nezbytná proto, abychom zapojili více soukromého financování do potřeby trvale udržitelných financí a e, bude se silněji zdůrazňovat právě zelené financování v kontextu této ustanovené skupiny na vysoké úrovni. Co se týče programu v Řecku, no o čem jsem se zmiňoval, to se týkalo makroekonomického vývoje, e, kdy hospodářský růst je vyšší než ten, který byl předvídán minulý rok místo 0,3% recese, 0,3% růstu. A my teď očekáváme růst tento rok 2,7% procent růstu a co se týče fiskálních cílů 2015-2016. Fiskální cíle to je něco, co už vidíme ale počkáme ještě na závěrečné ověření z Eurostatu v Dubnu. Ale neočekáváme, že by tady došlo k nějakým překvapením. Ale skutečně implementování opatření bylo systematicky achilovou patou v řeckém programu takže velmi úzce spolupracujeme s příslušnými úřady, mm, a aby byli nejenom legislativci, ale aby také implementovali příslušná témata a také poskytujeme odbornou pomoc v nejrůznějších odvětvích politiky. A mm, také se snažíme vlastně vytvářet pobídky pro investory soukromé v Řecku, tak na mezinárodní úrovni a snažíme se, aby toto bylo skutečně implementováno, protože podmínky pro to byly vytvořeny. Poté, no, co se týče eh, poskytnutí posílení pravomocí příslušným úřadům a eh, také eh, zavést způsobilost používaných nástrojů Máme tam eh, tento příslušný úřad, eh, který bdí nad všemi ostatními a v zásadě, co říkáme je, že by tady měla existovat větší transparentnost. Co se týče stanovování Prahu u jednotlivých bankovních domů, ať už se týká té či oné akce, buď stanovení nižších nebo vyšších Prahů či stropů, ale eh, eh, jak je zapotřebí vysvětlovat tato opatření, třeba poskytnou hlavní pokyny pro účastníky trhu, jakým způsobem dochází k rozhodnutím, nestačí tato rozhodnutí pouze prezentovat. A na závěr, co se týče naší zprávy a <clears throat> co se týče informací z Evropské komise tedy vašeho přístupu k informacím. Na tom místě můžeme dále pracovat, abychom zabezpečili, že vám poskytneme nezbytné informace. Děkuji vám mnohokrát a e, nyní dávám slovo paní von Storch za EFDD. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane komisaři Dumrovský si té doby, co v roce 2001 praskla bublina, zažili jsme expanzivní politiku, která vedla nejprve k boomu s nemovitostmi v USA, ale také v některých zemích v Evropské unii. Když eh, došlo k prasknutí eh, této bubliny, Eh, centrální banky na to reagovaly ještě větší likviditou, což byla strategie vlastně ve všech krizích, tudíž tedy i v roce 2008. Doprovázeno tímto boomem v oblasti nemovitostí docházelo k drastickému nástupu cen, zejména na surovinových trzích. Existuje řada studií, které poukazují na jasnou souvislost mezi globální likviditou a spekulacemi eh, v oblasti surovin. Existuje studie Harvard ekonoma Jeffrey Franklo, který naprosto jasně poukazuje na to, že klesající úroky zvyšují poptávku po ropě, plynu, ale také po uložitelných potravinách skladovatelných, jako třeba obilí. V roce 2011 vyšla také další studie, která poukázala na jasnou souvislost mezi cenami surovin a obilí v Pakistánu od roku 2001 do roku 2008 ceny pšenice vzrostly o 400 a v prosinci 2010 stále ještě byly o 300 vyšší než v roce 2001 eh, a mm, vzpoury v arabských státech propukly v zemích, které patří k největším importérům a jsou chudé na suroviny. K revoltám došlo, eh, když se na potraviny dosáhla maximální výše. Jinak řečeno, arabské jaro je rovněž povstání eh, proti nedostatku chleba. Začalo to v Tunisku v roce 2010 ze zoufalství. A proto teď otázka. Vidíte tuto souvislost? Vidíte tady souvislost mezi expanzivní peněžní politikou rozšíření poskytování úvěru za nízkých úroků v důsledku spekulování s cenami surovin a cenami potravin, které vedou k neklidu zejména v chudých zemích? Uh, okay. uh, let me, uh... Dobře, začnou vyvrácením určité skutečnosti, že jako komise musíme dodržovat nezávislost ECB a nemůžeme předjímat eh, měnová rozhodnutí ECB, ale několik eh, obecných eh, informací. Pokud jde o mandát ECB, mandát ECB je cenová stabilita, tedy inflace pod úrovní 2%, ale blízko 2%. V posledních letech inflace byla soustavně pod touto hranicí. A to je důvod, přizpůsobené měnové politiky, včetně kvantitativního uvolňování a a inflační politiky. A teď se inflace zvedá, poslední údaje ukazují na 1,8 inflace, což je již poměrně blízko cíl, cílům inflace podle ECB. Takže nemůžeme očekávat, že měnová expanze bude trvat na věky. A v zásadě je možno říci, že Kvantitativní uvolňováním vlastně ECB získávala čas pro členské státy a bylo důležité, aby členské státy využívaly tento čas moudře a realizovali nezbytné strukturální reformy, aby posílili odolnost své ekonomiky. Také vidíme, že jste to zasadili do globálního kontextu ve Spojených státech eh, federální eh, systém centrální banky také eh, pro, pro, prováděl kvantitativní uvolňování, ale při měnících se okolnostech se odklánějí od kvantitativního uvolňování a postupně zvedají úrokové sazby. A v určité fázi můžeme očekávat podobný vývoj v Evropské unii, protože je evidentní, že nesmíme přehrát naši ekonomiku. A to cestou uvolňování minové politiky, když to není oprávněné. A to souvisí s velmi nízkou mírou inflace, kterou jsme zatím zaznamenávali. Děkuji mnohokrát a teď se vracíme k EPP pan Delange. Děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo, děkuji, že jste mezi námi. Dvě otázky. Jedna se týká bankovního balíčku a hodnocení dopadu analytická práce. Já jsem si všimla při práci na Edisu, že když komise provedla analytickou práci navíc, tak se věc posunula ku předu. Teď jsme zaznamenali vývoj v USA, Brexit. To může mít dopad nejen na stabilitu, ale také na konkurenceschopnost našeho finančního sektoru. Můžete to v této věci a samozřejmě pokud vyjednavací tým si to přeje, můžete vlastně provést další hodnocení dopadu, případně analytickou práci a u těchto věcí, které se mají posunout ku předu, aby mohly postupovat ku předu. Druhá otázka souvisí s celkovou stabilitou eura a eurozóny. A v řadě členských států probíhá volební kampaň a v některé noviny jako Daily Telegraph píšou o tom, že e, Nizozemsko uvažuje o svém členství v eurozóně. Mohu vás ujistit, že nic takového neproběhlo nizozemským parlamentem. Existuje extrémní strana, která něco takového chtěla, podobně jako ve Francii, ale pro nizozemský parlament je znepokojivé, že řada pravidel, které obklupují eurozónu od počátku, nebyla dodržována. A otázka je, jak obnovit důvěru o v tu stavbu, o které si pře, kde si přejeme, aby se rozvíjela. A potřebujeme určité obrovské skoky s, s ministerství financí a podobnými institucemi, anebo budeme získávat zpět důvěru eh, usilovnou prací v těchto věcech, o kterých zde dnes mluvíme. Děkuji. Dobrá, děkuji. Nejdříve k bankovnímu balíčku a hodnocení dopadu. Ve skutečnosti naše návrhy, které jsme předložili v kontextu bankovního balíčku byly hodnoceny, pokud je o dopad. Ta práce byla řádně odvedena a samozřejmě pokud je třeba, tak jsme připraveni eh, poskytnout eh, další analytické informace, pokud je potřeba posunout naši práci v těchto věcech. Dále, jak postupovat eh, ku předu v kontextu eurozóny. Myslím, že potřebujeme obojí. Musíme provést prohloubení na základě plnění iniciativ, které již byly dohodnuty a také se musíme zabývat eh, tím vlastně, kde institucionální architektura rozony má být posílena. Teď pracujeme na následných krocích po zprávě pěti předsedů a máme tu sadu návrhů, které se týkají první fáze zprávy pěti předsedů a IDES vycházel právě z této první fáze. A v řadě otázek už to bylo naplněno, Evropská fiskální rada už funguje a rady pro produktivitu také se vytvářejí a zjednodušujeme uplatňování pravidel paktu růstu a stability a jak tak postupovat, abychom zajistili rozšíření příslušných benchmarků, posílení sociální dimenze. I to vše tedy probíhá. A teď se chystáme na zpětnou vazbu u druhé fáze zprávy předsedů a zabýváme se některými institucionálními prvky, jako je vytvoření funkci fiskální stabilizace u eurozóny, kde posílení a podpora investic v členských státech, které jsou postiženy asymetrickými ekonomickými nárazy, případně možnost pojištění vkladů na evropské úrovni a prvky, které by měly posílit proces konvergence v rámci eurozóny a vytváření eh, konvergenčních kritérií. Protože jsme přesvědčeni, že skutečnosti, že proces konvergence v rámci eurozóny byl zastaven od krize a vytváří to napětí, které nyní zažíváme. Děkuji. Děkuji. Další za Petro Silva Pereira za SAD. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, otázka věru, kterým eh, hrozí nesplácení, tedy takzvané neproduktivní nebo nevýkonné půjčky. To je uznáváno jako vážný problém již dlouho problém vážný, protože ohrožuje ekonomiku, to je růst, to je zaměstnanost. A je to také závažný problém, protože ohrožuje finanční stabilitu a stabilitu eurozóny jako takové. Na tato diskuse není nic nového. Zazněla varování Evropské komise ve specifických doporučeních pro jednotlivé země ale až dosud eh, Evropská komise nám sděluje stále dokola, že zkoumá jednotlivé možnosti a provádí eh, benchmarking. A EBA předložila návrh, kde sděluje, že politické kroky jsou naléhavě nutné a sděluje, že je třeba nalézt evropské řešení byl předložen konkrétní návrh vytvořením eh, správní entity pro zprávu aktiv na evropské úrovni. Jak se v tom, kde se nachází Evropská komise, je pro evropské řešení a to získalo podporu od Evropského mechanismu stability, anebo je proti tomuto řešení, protože evropské řešení to je jedna věc. A koordinovaný model na evropské úrovni, ale prováděný na národní úrovni, to je zase něco jiného. Dále, rád bych věděl, zda komise se domnívá, podobně jako ECB, že národní řešení vyžaduje pružnější evropská pravidla týkající se státní podpory, aby tato řešení byla životaschopná. Jak se na to dívá komise? Děkuji. Co se týče nesplácených úvěrů, to je významný problém, kterému čelíme v řadě členských států, včetně Portugalska. Minulý týden jsem byl v Portugalsku a diskutoval jsem na toto téma s vládou, s centrální bankou také. A skutečně musíme působit na národní i evropské úrovni, abychom se vyrovnali s touto otázkou. Na národní úrovni je skutečně otázkou efektivita našich insolvenčních eh, postupů, včetně soudního řízení, kde míra vymáhání a rychlost vymáhání může být eh, zpracovávána. A to se týká také evropského semestru a právě toho benchmarkingu, který provádíme a o kterém jste hovořil. Také se zabýváme cestami, jak rozvinout eh, sekundární trh pro nesplácené úvěry a snažíme se inf- harmonizovat informace a licencování pro firmy, které působí v oblasti tzv. NPL v Evropě. A zabýváme se také tím, jak tato rozhodnutí mohou být schválena v současném legislativním kontextu, zejména co se týče kontextu státní podpory. A vidíme v řadě členských států, že je možné nalézat řešení, ale vyžaduje to další práci a některé iniciativy, které byly realizovány v Itálii, například jako sekuritizace se státní zárukou u nevýkonných nebo nesplácených půjček, a vytvoření fondu Atlanta, což je řešení soukromého sektoru bez pravidel státní podpory. A je jasné, že tyto jednotlivé prvky, které existují, musí být zasazeny do koordinované evropské strategie. A to je přesně důraz naší současné diskuse. V Dubnu povede ECOFIN diskusi a poskytneme potom eh, další orientaci, pro, pokud jde o NPL. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. takže budeme moci také o tomto diskutovat s předsedou EBI eh, o této záležitosti. Luděk Niedermayer. Děkuji vám, vítám vás, pane komisaři. Mám obecnou otázku. Celou řadu let jsme chtěli vytvořit globální uh, ekonomiku vytvořit fair trade, protože se domníváme, že spolupráce je dobrá, či dokonce lepší. A nyní se mi zdá, že mnoho zemí zvažuje jinou strategii, mít méně otevřené kapitálové trhy, méně respektovat respektovat pravidla a tak dále. USA je, jedním, je jednou z těchto zemí a také Spojené království hodlá opustit společný trh a chtějí mít své vlastní předpisy. Jaké dopady mohou mít tyto o, odlišné scénáře, například na to, že bude demontována dohoda nafta, anebo že také dojde ke zpomalení obchodu mezi Čínou a USA. Takže jaké dopady toto může mít obecně? A druhá otázka. Jak jakou strategii, pro jakou strategii se rozhodneme my, především v oblasti oblasti, v, především tedy ve finančním sektoru. Otázka dopadu odlišného vývoje na globální úrovni. My nyní zažíváme a vidíme signály, které jsou znepokojící v oblasti mezinárodního obchodu a také mezinárodních obchodních dohod. Za EU se domnívám, že musíme zůstat otevření otevřenému mezinárodnímu obchodu a také vzhledem k tomu, že nedávno byla ratifikována CETA, CETA a také musíme ratifikovat další e, nové obchodní e, dohody, ale uvidíme, jak tato situace se bude vyvíjet, jak se zachová USA, to se dá těžko předpovídat, ale signály jsou znepokojivé, takže musíme monitorovat tuto situaci a musíme být schopni reagovat, pokud to bude zapotřebí toto platí také pro finanční trhy, o kterých jste se zmínil, protože i na finančních trzích potřebujeme rovné podmínky pro všechny, což se zabezpečuje prostřednictvím mezinárodních e, regulační architektury a předpisů. Jestliže toto se změní, tak musíme také znovu zvážit svůj přístup k ekvivalenci Eh, k ekvivalentském eh, postupům. A také my chceme říci, že EU chce nadále spolupracovat na mezinárodní úrovni, chce také dodržovat mezinárodní normy a chceme pracovat právě tímto směrem. Děkuji vám. Pan von Weizsäcker, děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že jste tady, pane komisaři. A my máme otázku řešení ze strany CCP a také se chci zeptat na Brexit. Chci se tedy zeptat, nebylo by dobré, kdyby komise předložila žila také nařízení pro eh, eh, řízení evropských kapitálových trhů, takže by se vytvořil jeden dozorčí orgán. Takže mm, já se ptám proto, protože tady so, je tady velká konkurence mezi finančními centry a právě proto může dojít také ke konkurenci mezi dohledovými orgány. A potom chci pozitivně eh, se zeptat, zdali bychom, jestliže dojde tedy k sjednocení kapitálových trhů, jestli bychom nezmírnili dopady Brexitu. To je moje první otázka. A druhá otázka se týká ekvivalentnosti třetích zemí oče, což jste nedávno předložili. Já se ptám, zda-li to jde dostatečně daleko. Příklad CCP. My bychom mohli říci, že jedna možnost je robustní ekvivalentní režim ale na druhé straně tady máme možnost extratoriálních přístupů, jako například CCP z USA. A třetí možnost může být repatriace. A já se ptám, zdali chcete udělat hodnocení různých oblastí. Například zdali se budete zabývat právě vyhodnocením těchto tří možností a která z nich by byla nejlepší. Děkuji vám pro ty, za tyto otázky. Nejdříve se chci vyjádřit k jednotnému dohledovému orgánu. Toto je věc, kterou se zabýváme ale ne z krátkodobého hlediska. My pracujeme na nařízení pro kapitalové trhy a zde jsme, bohužel vypadl mikrofon. do... Takže já se posunu k tomuto mikrofonu. Omlouvám se, máme určité technické problémy, kolegové. Otázka dohledu. My chceme posílit Eh, zbližování v oblasti dohledu. Toto taky jsme formulovali v novém akčním plánu a my budeme podporovat také úsilí ESMA a také se tímto budeme zabývat v rámci přeskumu ISIS. Otázka ekvivalentnosti pro třetí země. I tento mikrofon bohužel vypadl. What is going on Now, now the, now. Colleagues. What is going on here? Co pak se to tady děje? Něk komu se nelíbí buď otázky, či odpovědi. To je těžké stanovit. Pokud se týče ekvivalentnosti pro znovu získávání prostředků CCP. My hodláme především stanovit požadavky v oblasti obezřetnosti. a snažíme se také vytvořit nástroje pro rozhodovací orgány. A naším cílem v souvislosti s třetími zeměmi není přístup na trh, ale ne nám o to, abychom mohli implementovat rozhodnutí v této oblasti. A tady mu musíme vycházet z precedentu Bierady, který není založen na ekvivalentnosti, ale my jsme otevřeni pro další diskuse a snažíme se také nalézt řešení v souvislosti s rámcem pro řešení finančních problémů. Ivana Maletič, děkuji vám, pane předsedo, vítám vás, pane místo předsedo komise. Za prvé jsem se chtěla zeptat na splace, nesplácené úvěry, na to jste odpověděl a řekl jste také, že se tímto tématem budete zabývat v Dubnu. Toto souvislí e, se situací v Chorvatsku. My máme stabilní finanční sektor, ale e, nadále soukromý sektor má stížený přístup k financím a k finančním zdrojům. Takže doufám, že tuto otázku nás také vyřešíme. Já bych se chtěla zeptat na evropský semestr. Máme šest zemí, které byly klasifikovány v roce 2016 jako země s velkou eh, nero, ekonomickou nerovnováhou a eh, tyto země nadále mají tuto rovnováhu a proto se chci zeptat, jak budete postupovat v roce 2017, jak těmto šesti zemím pomůžete, aby se pohybovali správným směrem. Vy jste tak také zdůraznil nutnost, aby všichni aktéři se podíleli na přípravě národních reformních programů. To jsou podnikatele, sociální partneři, veřejné orgány a tak dále. Ale v praxi vidíme, že se takto nepostupuje. Jak toto budete tedy sledovat? Jestliže se nebude postupovat eh, tím směrem, jak vy si představujete, tak požádáte příslušné země o změnu? Pokud se týče makroekonomické nerovnováhy a pokud se týče zemí, které mají velkou nerovnováhu, včetně Chorvatska, my očekáváme od členských států, jsou ambiciozní reformní programy, kdy členské státy stanoví, jak hodlají řešit tyto nadměrné makroekonomické nerovnováhy. Na základě naší analýzy také předložíme doporučení pro jednotlivé země a v případě těchto zemích s velkou nerovnováhou předložíme detailní doporučení, jak eh, a budeme také sledovat plnění těchto doporučení. Jestliže uvidíme, že situace se nevyvíjí správným směrem, pak máme vždy možnost eh, zahájit kolečko nápravy, kde se předpokládá silnější intenzivnější monitorovací mechanismus. A já však doufám, že se nebudeme muset ubírat tímto směrem. A my doufáme, že to, tato nerovnováha bude řešena na národní úrovni. My také hodláme technicky podpořit eh, tyto země prostřednictvím Eh, našich služeb a když uvidíme, že členské státy budou potřebovat eh, větší pomoc, pak se tímto budeme ještě zabývat na úrovni komise. Paul Tang. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Pardon. Dovolte Dovolte, abychom, abych se stručně zaobíral otázkou bezpečnosti. Jsme v konstruktivních vyjednáváních. Myslím si, že parlament zaujal legitimní postoj a samozřejmě očekávám od komise, že bude hrát roli vyjednavače mezi parlamentem a parlamentem. Eh, protože rada stále ještě musí reagovat na postoj, který zaujal parlament. Máme tady eh, určitý pokrok na technické úrovni, to je dobré, ale ty hlavní záležitosti čekají na reakci rady a doufám, že komise nám tam pomůže. Co se týče dohledu <clears throat> evropského, já jsem se účastnil zasedání kapitálové unie v Paříži minulý týden a, připomněl, a vzpomněl jsem si, že jste řekl, že se nedomníváte, že je to hlavní nástroj kapitálového trhu. Byl jste tam jasnější než tady, ale tak jsem tak trochu zaražen. Ano, dohled je jedna věc, ale já si myslím, že evropský dohled je absolutně zásadní pro Evropskou kapitálovou unii. No, a teď mám dvě specifické otázky. Za prvé, co se týče zprávy o akcích, tak tady komise zpracovala dopad příslušného nařízení nové nástroje, poukázalo se na stávající nedostatky. A při, při, pro přípravu takové hodnocení, pane komisaři, týkající se dopadu evropských nařízení o finančních trzích, to bychom se rádi dověděli něco více. A já jsem také položil otázku a komise odpověděla, uznává, že třeba vyhodnotit klimatická rizika pro evropský trh a institut a, trh. Ale ta, ta, a ta odpověď zůstala poměrně slabá, jako co bude další krok. A vy jste tady řekl prohlubování dalším postupem a prací. No já si myslím, že třeba bychom vykonali takový test týkající se dopadu klimatu. Je to také součástí hodnotící zprávy v polovině období? Takže děkuji vám, pane poslanče, na vaše otázku. My očekáváme konstruktivní spolupráci ve vyjednávání v třístranných jednáních, která pokračují a jsme ochotni a připraveni spolupracovat s parlamentem, abychom dosáhli dohodu eh, v této tak významné služce. Co se týče rady, Předsednictví rady, maltéské předsednictví chce završit, eh, dokončit toto třístranné jednání na závěr semestru, čili na závěr poloviny tohoto roku. A eh, my tedy povzbuzujeme jak parlament, tak radu, aby ukončili tuto práci co možná nejrychleji. A co se týče evropského dohledu a, un, kap, a mm, summitu kapitálové unie, mm, tady došlo už k zveřejnění informací a řada z nich byla samozřejmě v souladu s tím, co jsem vám tady prezentoval dnes před chvílí co se týče eh, nařízení o finančním sektoru a v něm obsaženém obecném hodnocení, eh, na to bylo upozorněno, protože my samozřejmě chceme sledovat kumulativní dopad naší legislativy. Proporcionalita eh, tady hraje zásadní roli jsou tady nějaké mm, nezáměrně mm, obsažené eventuálně eh, překrytí nebo něco takového v rámci architektury legislativy. To se snažíme přeskoumat a vytváříme, pracujeme, pardon, na odpovědích. A v skutku některé z těchto návrhů již byly zapracovány v našich odpovědích a už jsme je přidali do balíčku týkajícího se bankovní reformy. Co se týče otázek, klimatického dopadu a testování je třeba zapojit to samozřejmě do sledování finančních institucí. Je třeba, abychom měli spolehlivé údaje týkající se <clears throat> nízkouhlíkových postupů. Čekáme také na doporučení ERCB a pak se dostaneme do další etapy. A na tom také pracuje naše skupina odborníků na vysoké úrovni a to uveřejní ve své zprávě později v tomto roce. Děkuji, Gorgios Kircos. Tak. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě otázky, pane místo předseda. Mohl byste krátce popsat dynamiku veřejného zadlužení v eurozóně? Bylo zveřejněno že tady tedy se to stále zvyšuje o 1% HDP, které státy ještě trpí pokračujícím narůstáním veřejného zatlužení. Je to tady 0,5% HDP nebo jak? A předpokládáte, že dojde k navyšování zadlužení v dalších letech, anebo si myslíte, že zůstanou úroky, úrokové sazby na velmi nízké úrovni? A potom, mm, co se týče půjček, ty dostali obavy vzbuzující výši v Řecku. Nic se neděje, aby se ta situace zmírnila. Máme, můžeme očekávat nějaké pozitivní iniciativy v tomto směru ze strany komise, jakož i dalších institucí, které se účastní programu Trojky? Nemusím vám připomínat, že to je tedy mimo předmět, který vyjednáváme. Tady diskutujeme o finančních službách. Samozřejmě každý poslanec eh, má svobodu ve svém projevu. No, ale vy jste neodpověděl na Papademusovou otázku. No dobře. Tak se pokusím odpovědět na to znamená, no, co se týče dynamiky zadlužení na úrovni EU a v eurozóně. V současné době klesá. Takže veřejné zadlužení. Hele, uh, euro area is around 90%. E, činí 90 HDP, v eurozóně a v EU je to asi 85 HDP. V obou případech to klesá průměrně a země, kde ten poměr z veřejného zadlužení a HDP je vysoký, jako v Itálii a Portugalsku, vidíme, že i tady dochází ke stabilizaci. Samozřejmě zdůrazňujeme tu nezbytnost snížit veřejné zadlužení. A skutečně z těch důvodů, o kterých jste se zmínil, protože nemůžeme očekávat nějaké prostředí s nízkými úrokovými sazbami, že zůstanou pořád, protože dochází už k inflaci. Takže je třeba upozornit členské státy, aby, na, aby zůstali velice opatrní, co se týče míry zadlužení Eh, protože to tak je důležité pro dodatečné zajištění trhu a jeho financování, aby tady byly rozumné nízké úrokové sazby i v budoucnosti. Co se týče situace v Řecku, u těch půjček, o kterých jste hovořil, ano, to je součást našich diskusí o programu kde je třeba otevřít trh NPL v Řecku, který je velice omezený. A je třeba rozšířit možnost NPL, čili specifických půjček, aby se <clears throat> také zlepšila míra snižování veřejného zadlužení. To je součást našich diskusí. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte, pane místo předsedo. Chci se vás zeptat na závěr zasedání, ale vím, že odpovědi jsou obtížné. Já jsem původně přišel se třemi otázkami, ale dvě vlastně již byly zodpovězeny, takže mohu být o to stručnější. Chci se vás přímo zeptat na Elvis čipákový efekt, jak víte, vyjednávání delevisu na <clears throat> technické úrovni rady vypadá tak, že my vůbec nevíme, kdy rada vyhodnotí toto vyjednávání. na druhé straně v parlamentu už jsme zahájili diskuse o návrhu komise, ale pravdou je, že tady jsou různá pozměňovací opatření, které jakoby znehodnocují uh, Eh, původně připravený návrh komise. Chci se tedy zeptat, co se týče modelu mm, zajiš, znovu zajištění, Zda je tady třeba počítat s takovým zahrnutím společných rizik, ale myslím si, že ta nebudou nic užitečná pro vytvoření třetího bankovního pilíře, aby tady prostě ne, neprolomili ten poměr <clears throat> mezi bankami. V současné době, když se podíváme na situaci, je lepší než v roce 2012, ale stále ještě nejsme mimo riziko a dojde-li tady ke spoždění, mohlo by to negativně ovlivnit celý bankovní sektor. Děkuji. Děkuji vám. Pokud je o tento návrh, tak je v rukou spoluzákonodárců a my nabádáme jak radu, tak Evropský parlament, aby tuto práci provedli. Co se týče situace v radě, technická jednání běží a věřím, že budeme schopni dosáhnout jasného pokroku u záležitosti Edisu. Pokud jde o zajištění, podle našich analýz jsme vyhodnotili argumenty pro a proti různých modelů. Existují dobré argumenty pro zajištění a i zde navrhujeme eh, to zahájit. Avšak eh, analýza také ukazuje, že plné pojištění je efektivnější než eh, další alternativy. A tudíž navrhujeme v druhé fázi přejít ke spolupojištění, případně plnému pojištění jsme připraveni jednat s parlamentem, co bude adekvátní postup upředu, ale některé analýzy skutečně podporují původní návrh komise, který předpokládal jít třemi kroky zajištění, spolupojištění a plné zajištění a s tím, že budou navýšeny jednotlivé formy společného zajištění. Děkuji za významné vysvětlení Secret Forest. Děkuji. Také já vás chci pozdravit, mám dvě konkrétní otázky. Před 14 dny parlament schválil zprávu, která pojednává fiskální kapacitu pro eurozónu. A moje otázka, fiskální kapacita sehrává úlohu ve vašich plánech, pokud jde o posílení EMU a pokud ano, Jaké zdroje financování předpokládáte pro takovou fiskální kapacitu eurozóny? A předpokládáte, že financování fiskální kapacity ještě více zatíží evropské občany? A druhá otázka. Minulý týden spolu s komisařem Moskovicím jste zaslal v kontextu zemní předpovědi dopis eh, vládě Rumunska na základě nárůstu veřejného deficitu a vzhledem k závažným rozporům se, se cíly, jaká důvěryhodná opatření očekáváte od vlády členského státu v situaci, kdy má plnit pravidla evropského deficitu v letošním a příštím roce, tak jak jste uvedli vy a komisař Moskovici ve vašem dopise. Děkuji. Je to trošku mimo jak je jasné, ale pane komisaři, nicméně týká se to další části mého portfolia, takže se můžu pustit do těchto otázek. Za prvé, fiskální kapacita eurozóny. Problém je, že je tu určitý zmatek tu stabilizační funkce, finanční fiskální kapacita. Často se různí lidé hovoří o různých pojmech a také předpoklady různý obsah u těchto pojmů. Budu se držet terminologie, která je ve zprávě pěti prezidentů, kde hovoříme o, fiska, o funkci fiskální stabilizace u eurozóny. A já už jsem popisoval dva potenciální modely. Model, který má ochránit investice v členských státech, které čelí asymetrickým nárazům a systém pojištění proti nezaměstnanosti. A pokud je o stabilizační funkci, tak je to také ve zprávě pěti předsedů a nemělo by to vést k trvalým transferům mezi členskými státy. Ani by to nemělo demotivovat pro odpovědné politické rozhodování. A může to být koncipován tak, aby nevznikal, nevznikala další fiskální zátěž. Pokud jde o náš dopis, který byl zaslán společně s komisařem Moskovisem rumunské vládě, týká se skutečnosti, že rozpočtový deficit Rumunska v posledních letech narůstal a podle zimní předpovědi má překročit 3 HDP, má být tedy 3,6 HDP v letošním roce, což eh, zemi vystavuje a vystavuje tedy hrozícímu řízení o příliš vysokém deficitu. A podle vlastních eh, projekcí vlády ten předpoklad je optimističtější, předpokládají 2,9 deficitu. Nicméně tato obava existuje, zejména vzhledem k významnému odklonu od eh, střednědobé rozpočtové vyváženosti. Očekáme tedy reakci a snahu zvrátit tento trend narůstajícího rozpočtového deficitu a zajištění, že rozpočtový deficit nepřekročí 3 HDP v první řadě a dále nastavit ten deficit na sestupnou dráhu. Děkuji. Máme dvě minuty. Nyní tedy catch the eye a následné otázky, ale pan Fox odešel, takže to máme pouze pana Wulfa. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. ECB chce řešit krize růstem a specifickými, specifickými nástroji řeší bankovní krizi a trhy poš, e, budou trestat e, krizu likvidity a dální, da, da podobné jevy. A díky globálním inflačním tlakům, které narůstají, je tu dopad obchodu a daňových politik v Spojených státech a potenciální problémy s jednáními o Brexitu. Změnila ECB své modelování, aby zvýšila vliv úrokových sazeb o 4%. Jaký by byl do, do, dopad na zadluženost v, Euro, v Evropě a jaký, jak, jaký význam by mělo rozšíření, tedy rozpětí u, dluho, u státních dluhopisů pro země v Evropské unii. Začnu stejným varováním jako komise. My respektujeme nezávislost ECB a nemůžeme předjímat tato rozhodnutí ECB a doplním tedy obecné, obecný postoj. Za prvé, skutečně jsme svědky inflačního tlaku, který narůstá a poslední inflační data ukázala, že inflace je 1,8% a skutečně víme, že ECB má mandát eh, v oblasti cenové stability, což je definováno jako inflace do 2%. Je tedy zřejmé, že nemůžeme očekávat eh, politiku, měnovou politiku s velmi nízkými úrokovými sazbami a navěky trvající kvantitativní uvolňování. Nyní ECB snížila měsíční objem nákupu v rámci kvantitativního uvolňování, takže členské státy se musí na to připravit a přizpůsobit se tomu, že měnové uvolňování v určité fázi skončí. A konkrétně otázka rizika u dluhopisů musí být také na zřeteli, protože tam, kde je vysoká zadluženost, v rámci evropského semestru jsme velmi zdůrazňovali právě, aby se cena dluhopisů dostala na sestupnou dráhu. Ano, zadluženost tedy je vysoká, vláda se však zavázala, že s tím něco bude dělat a to nám umožní dostupnost financování pro členské státy za rozumné úrokové sazby. A nejsem nyní v situaci, kdybych mohl opět otázku na modely ECB. Tu byste se měli zeptat zástupce ECB. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Myslím, že to bylo velmi užitečné, tento dialog. Byl velmi zajímavý. Děkuji vám za vaši přítomnost, děkuji za úvodní prohlášení a za vaše odpovědi a budeme pokračovat v naší úzké spolupráci a další dialog Další dialog se bude konat 20. června. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji.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 k bodu 10 na našem programu hybridní nesoulady s třetími zeměmi. To je přeskum v oblasti daňových směrnic a zde se řeší boj eh, v rámci daňových úniků a BEPSu a naším zpravodajem je pan Ludvigsen. Byl předložen návrh zprávy a také víme, že v radě se diskutuje, jež byl schválen v minulém týdnu návrh zprávy, takže máme po určitý nesoulad mezi prací rady a naší činností, čeho šlitujeme, ale na druhé straně jsme rádi, že dochází k velkému proku, pokroku v této oblasti. Takže tady máme různé náhledy na tuto věc, ale Možná, že v některých eh, částech byla rada ambicioznější než komise a o tom budeme nyní diskutovat. Chtěl bych dát slovo zpravodaji. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, Nejdříve bych chtěl říci, že vítám návrh komise, pokud se týče hybridních aranžmá s třetími zeměmi, neboť toto zmenší manevrovací pro, eh, prostor pro daňové úniky. Také se tímto způsobem bude možné ucpat určité díry, a nesoulady mezi pravidly EU a třetích zemích. Ale implementace bude posunuta o jeden rok, to bude v roce 2020 stále rychlejší globalizace, digitalizace a integrit integrace vnitrostátních hospodářství ukázala nedostatky platných předpisů, čím vznikl prostor pro erozi základu daně a přesouvání zisku. Ne, ty to hybridní opatření se používají na snižování korporátní daně. To jsme viděli u Apple a u McDonaldu. Hybridní aranžma využívají rozdíly v daňových předpisech a také využívají rozdílných ná, ro, využívají rozdílné nástroje mezi jednotlivými dajovými eh, jurisdikcemi a jedná se především o snížení korporátní daně, tedy daně eh, z příjmu právnických osob a tím pádem dochází k erozi základu daně a k přesouvání zisku. A proto bychom měli za bránit těmto pokusům. Měli bychom se snažit o to, aby multinárodní koncerny, které pracují přeshraničně a také pracují a mají své sídlo mimo EU, odevzdávaly své daně v EU. Zde byl předložen návrh, který byl předložen 20. června 2012 a tato zpráva je v souladu s doporučeními OECD a OBEPS, ale komise se nyní zaměřila na hybridní nesoulady, které nespadají pod článek 9. To znamená, to jsou hybridní nesoulady s pevnými stálými provozovnami či hybridními převody a také, které se týkají dovážených nesouladů. A případ Apple ukázal, že potřebujeme přísnější předpisy, protože eh, koncerny, které chtějí přispívat eh, a správně odvádět daně, tak to také dělají. Vzhledem k operativním pravidlům v bodě 9 chci pozňovacím návrhem číslo 22 navrhnout, abychom vytvořili eh, definici pro nezohledněné provozovny, neboť když v daňové oblasti provozovny se udělají určité e, změny, potom nejsou často respektovány a dodržovány. E, pak dochází někdy k osvobození od daně a někdy také nejsou zohledněny veškeré korporátní zisky, protože potom příslušný daňový subjekt může přenést eh, zisky na jinou provozovnu. Eh, to se děje například u McDonalda a právě proto bychom se měli vyhnout dvojitému zdanění, ale ne dvojitému nezdaňování, jako v případě McDonaldu u Lucemburska a USA. U hybridních nesouladu mají důkazní břemeno příslušné daňové orgány. A my bychom také měli řešit daňové dluhy, které v této souvislosti vznikají, neboť propojené společnosti mohou, eh, které mají své sítě a pobočky, mohou obcházet daňové předpisy. A zde jsme také zjistili, že se jednalo především o daňové úniky. A právě proto bychom měli použít příslušné předpisy 4, 5, 6, 11 a zde tak také se k této otázce vyjadřuje OECD a BEPS. Vzhledem k mezinárodní eh, spolupráci musíme také tyto otázky řešit společně, neboť jednotlivé státy nedokáží tuto problematiku řešit sami, proto se musí tato problematika řešit na mezinárodní úrovni. Já se těším na pozňovací návrhy a jsem přesvědčen o tom, že v této oblasti budeme dobře spolupracovat, protože v následujících týdnech se určitě na dalším postupu dohodneme. Těším se na dobře připravený a vyvážený návrh. Děkuji vám, děkuji zpravodaji a Nyní pan Lamasur za EPP. Děkuji, pane předsedo. Paní Pětikajn se omlouvá, že zde nemůže být dnes přítomna. Děkuje zpravodaj Ludvigsonovi za velmi kvalitní zprávu. Paní Pětikajnen se domnívá, že návrh komise uzavřít mezery, pokud jde o hybridní rozpory s třetími zeměmi, se ubírá správným směrem. Zdanění by mělo být účinné a transparentní. cílem by mělo být vytváření rovných podmínek pro všechny společnosti a zaručit tak spravedlivé prostředí, kde se mohou firmy rozvíjet. A z tohoto důvodu považuje návrh za pozitivní, protože se drží těchto zásad. Zpráva BEPS OECD poskytuje dobrý rámec pro strategie vyhýbání se daně. Návrh bere v úvahu plný rozsah zprávy a rozšiřuje směrnici, která má hybridní nesvody s třetím zeměm pokrývat. Stávající legislativa již řeší tyto neslady s třetími země, ale je třeba je rozšířit, abychom pokryli i třetí země. Legislativa by měla být eh, co možná nejglobálnější a neměla by vytvářet umělé Prahy, definice nebo další systémy, které by bránil, které by umožnily firmám, které se chtějí vyhýbat daně, aby tak činili. Proto paní Pětikajnen vítá eh, zaměření, které je správné, pokud jde o rozšíření legislativy, aby byla efektivnější. Pozměňovací návrhy navržené zpravodajkou zvyšují ambice stanovené návrhem komise při uzavírání mezer a také je v souladu s kompromisem, kterého bylo dosaženo v Evropské radě. Souhlasí s zpravodajem, že třeba uzavřít veškeré mezery pramenící z hybridních nesouladů, ať už jsou záměrné nebo ne, protože jinak zátěž na daňové orgány, aby dokázaly nezákonnost takových režimů, by popírala smysl a učinila legislativu méně účinnou. Paní Pětikajnen věří, že ambicioznost bude schválena parlamentem a s radou a těší se na další diskusi o této zprávě. Děkuji. Děkuji. Za EKE e pan Pirko Johan Lerner. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Mě poskytují různé sazby daně u individuálních a podnikových daní a spolupráce a je využíváno těchto rozporů pro nezdanění a příslušná směrnice řeší tyto problémy v rámci EU a současný návrh se snaží rozšířit působnost směrnice, aby z působnosti byl rozšířeno tak, že takové nezdanění nebude možné mezi členskými státy a třetími zeměmi. A to napomáhá snížení výskytu těchto případů, ale nebude možné je úplně vymítit. Tedy věřím, že celý výbor bude usilovně bojovat za to, abychom se abychom pokud možno eliminovali hybridní nesoulady a věřím, že každý z nás předloží návrhy a budete schopni poukázat na mezery ve vlastním členském státě, aby všechny tyto mezery mohly být vyplněny. velmi důležité bojovat s daňovými úniky a daň, výbíránce daně z hlediska udržitelnosti veřejných financí. A občané platí daně a to s tím velmi souvisí. Je důležité, abychom bojovali s těmito jevy také z hlediska populárnosti celé EU. Čeho chceme tím dosáhnout? Chceme harmonizaci mezi členskými státy, abychom se zbavili těchto mezer, anebo je zpráva BEPS a naplnění zprávy BEPS dostačující. Jak je možné bojovat vytváření nadbytečných nákladů. Podobně jako zpravodaj bych chtěla poukázat na některé reference z této zprávy v pozměňovacích návrzích. Snažil se rozšířit eh, pokrytí kroků proti nesouladům strukturální systémy a hybridní uh, dohody, nevím, zda je úplně, že za to je úplně správný postup. A věřím, že pozměňovací návrh 14 bude moci být dále vysvětlen. A snad reverzní, hybridní nesvolady by také měly být zahrnuty v tomto návrhu. Děkuji. Nils Torvalds za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Máme trošku zvláštní složení na schůzi stínových zpravodajů. Máme švédského zpravodaje a tři stínové zpravodaje z Finska. Přes tento nesoulad věřím, že dobře uspějeme, ale jsem z toho trošku znejistěn, v jaké řeči mám pokračovat, ale budu mluvit švédsky. Ve výkladu Ole Ludvíksona jste slyšeli, že zaujal postoj, který můžeme podpořit v rámci stínových zpravodajů. Snažil se vyplnit mezery, které zjistil a my hledáme řešení v rámci dobré spolupráce ve všech otázkách, které zde byly zmíněny. A také to zmínil ve svém vystoupení. A budu pokračovat finsky, protože máme tři stínové zpravodaje z Finska, tak budu mluvit finsky. A Finové jsou velmi pozorní vůči těmto zprávám. I když jsme Finové, tak věřím, že docílíme výsledku, který bude potěšující pro všechny ostatní členské státy, nejen Finy. A tím bych chtěl ukončit tento nesoulad v oblasti jazykové. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Já se k vám nemohu připojit ani ve finštině, ani ve švédštině, ale děkuji vám za vaše názory. GUE. Děkuji za návrh zprávy řešení hybridních nesouladů je velice důležité i pro naši delegaci. Já jsem z Irska a musím říci, že Irsko usnadnilo uh, přesun zisků po dlouhou dobu. Takže já vítám tento návrh komise, ale bohužel návrh nadále vykazuje určité mezery, které doufejme vyřešíme. Komise zde navrhuje e, e, řešit věci jenom, když dochází k velkému zneužívání a já si myslím, že musíme řešit všechny případy. Já si myslím, že zpravodaj vnese světlo do této záležitosti. Mám tři připomínky. A všechny si, se týkají Irska Apple. E, tento případ ukazuje, proč se musíme také zabývat e, transakcemi mezi pobočkami, protože takto postupovala e, firma Apple a potom BEPS. Já se také domnívám, že právě transakce mezi pobočkami muž, musíme řešit a potom také máme e, e, firmy v Irsku, které e, platí velice nízké daně a toto je založeno na irské legislativě. A právě proto musíme také vyřešit absorpční kapacitu. A jestliže se eh, zneužívají právní předpisy pro daňové úniky pak se musí také řešit. A potom také tady máme otázky dvojího znanění. A v Irsku máme také příslušné ustanovení a příslušné doložky, které usnadňují daňové úniky, ale to vyprší v roce 2020. Takže si myslím, že i dohody o dvojitém zdanění by měly spadat do oblasti působnosti tohoto návrhu. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. INF, ENF chce hovořit nikoliv, ne. A, takže Catch the Eye, nikdo se nehlásí, takže dostává slovo zpravodaj na závěr. Děkuji mnohokrát všem, kteří přispěli v diskusi svými příspěvky a myslím si, že můžeme, doufáme, dosáhnout dobré dohody. Samozřejmě pravidla musí být v souladu s eh, mezinárodními standardy. Musíme si uvědomit, že nadnárodní společnosti neplatí bezpodmínečně daně, když nemusí. A tuto mm, mezeru musíme tady jaksi odstranit. Těším se na další diskuse a doufejme, že na konci z toho vzejde skutečně dobrá zpráva vysílající jasné poselství parlamentu. To je to, co od nás očekávají občané. Děkuji vám mnohokrát. Takže zvažování pozměňovacích návrhů 27. března pardon, 6. března eh, lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů, poté diskuse o těchto návrzích a pravděpodobně se bude hlasovat v dobnu 2. Děkuji vám mnohokrát, že jste dnes dopoledne přišli a budeme pokračovat ve 3 hodin odpoledne.